zpráva, kterou budeme projednávat, je zpráva Emilie Turunen, podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy. A já bych chtěl dát slovo paní zpravodajce na čtyři minuty, potom budeme mít catch the eye a poté požádáme o slovo pana komisaře, aby reagoval. Paní Turunen, máte čtyři minuty. Pane předsedo, vážení komisaři, já tady dnes stojím jako mladá politička a stojím tady s velkým apelem. Mnoho mých kolegů v mém věku přišlo v průběhu loňského roku o práci. Jsou to mladí lidé, kteří by rádi přispěli k životu společnosti, ale místo toho musí stát fronty na pracovní místa, která ani neexistují. A to postihlo miliony mladých lidí v Evropě. A proto eh, Evropský parlament se rozhodl postavit do čela a přijmout tuto zprávu, aby se vyjádřil k situaci, která postihuje mladé lidi. Víme, že to kolikrát postihuje celou generaci a přitom mladí lidé by se měli připravit na svou kariéru. Pět a půl milionu lidí ve věku 25 let nemá práci v Evropské unii a víme, že tato část obyvatelstva je postižena více než zbytek populace. A když hovoříme o nezaměstnanosti mladých, tak si musíme uvědomit, že velmi často to vede k problémům v průběhu celého jejich zbývajícího života. Může to mít následky, jaké známe už 80. let, kdy eh, vlastně jsme přišli o jednu generaci mladých lidí, kteří byli sociálně vyloučeni. To nás stojí příliš mnoho peněz, nejde ale jenom o ekonomické prognozy, jde o lidi z masa a kostí, kteří mají vysoké očekávání a slibují si mnohé od života a potom mají pocit selhání, protože nenajdou uplatnění na pracovním trhu. A proto bych chtěla poprosit vás, poslance Evropského parlamentu, i členské státy, abyste vyvinuli větší úsilí v boji proti nezaměstnanosti mladých a kladli větší důraz na odbornou přípravu. Měli bychom spojit své síly, eh, podpořit tuto iniciativu tak, abychom ambiciozním způsobem vyřešili eh, tyto sociální problémy, a to jak na místní, regionální, národní i celoevropské úrovni. Tato zpráva vlastní iniciativy dává parlamentu konkrétní návrhy, které by měla požadovat eh, po Evropské komisi, po členských státech. Já bych si dovolila několik z nich jmenovat. V první řadě navrhujeme, aby Eh, vznikla jakási záruka pro mladé, tak aby všichni lidé do 25 let eh, měli příležitost eh, pracovat aspoň čtyři měsíce, aby získali mm, a pokud ne, aby získali příležitost k další kvalifikaci. Dále bychom chtěli mít Evropskou chartu kvality pro mladé akademiky, kteří by měli možnost se účastnit různých stáží a praktik které jsou spojeny s dalším pracovním uplatněním, ale tak, aby nebyly vykořisťovány nebo zneužívány eh, vzhledem ke svému postavení na pracovním trhu. Je potřeba vytvářet eh, nová pracovní místa pro mladé lidi a my navrhujeme, aby všechny členské státy zřídily pracovní skupiny, které by bojovaly s nezaměstnaností mladých lidí. A za čtvrté navrhujeme, aby bylo vyčleněno více prostředků z Evropského sociálního fondu a 10% minimálně z těchto prostředků by mělo jít na projekty, které jsou zaměřené na mladé lidi. Diskriminační praxe na pracovních trzích musí konečně skončit. Víme, že mladí lidé vzhledem k svému věku nemají například eh, nárok na různé sociální dávky. Všechny tyto návrhy obsažené ve zprávě jsme připravili společně, měli by nám pomoci vyřešit tuto krizi. Myslím, že správnými investicemi bychom mohli transformovat naše pracovní trhy a umožnit tak lepší budoucnost našim mladým lidem. Chceme více lepších pracovních míst pro mladé a chceme, aby mladí lidé pocítili ty. Děkuji, děkuji paní zpravodajkom. Pojďme teď tedy na postup KHTI. Paní Basesku, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii eh, je nyní vyšší než 5 milionů, což je téměř 20 celkového počtu mladých lidí. Vzhledem k velice těžké ekonomické situaci, tito mladí lidé ve snaze najít dobrou práci velice často narážejí na obrovské obtíže. Myslím si, že bychom měli podporovat integraci mladých lidí a to jak ve společnosti, tak na trhu práce. Toto by nebylo možné, pokud nebudeme mít skutečně zajištěnou dobrou výchovu a vzdělání pro mladé lidi. Potenciál mladých lidí není plně využíván v, tom, v kontextu demokratických změn mladí lidé mohou přispívat ke konsolidaci sociální ochrany a také systému sociálního zabezpečení. Chtěl bych vás upozornit také na situaci mladých lidí, kteří žijí na venkově. Tito lidé mají daleko menší privilegia ještě než eh, eh, mladí lidé v městech a velice často nemají možnost najít místo. Děkuji. Dneska máte jednu minutu. Eh, mobilita a eh, vzdělání mladých lidí patří mezi hlavní priority Evropského parlamentu. Před několika týdny v tomto parlamentu jsme eh, přijali svůj vyjednávací Eh, mandát v této věci. Myslím si, že zpráva paní Turunen ukazuje zcela jasně, jak mobilita a vzdělání a výchova mladých lidí, eh, jaký je potřeba zdůrazňovat a stále podporovat. Musíme říci, že tato zpráva je dalším krokem a dalším důkazem toho, jak, eh, důležitá je, jak důležité je vzdělání pro mladé lidi. Musíme udělat skutečně všechno pro to, abychom podpořili mobilitu mladých lidí, tak abychom mohli dosáhnout eh, cílu strategie 2020. Musíme umožnit mladým lidem eh, vstup na trh práce. To je velice aktivní nástroj boje proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanosti, která je obrovskou překážkou pro ekonomický růst. Proto musíme správným způsobem vyjednávat o těchto věcech a musíme najít peníze v evropském rozpočtu, které toto podpoří. Já musím teď už udělat čáru na konci seznamu lidí, kteří by chtěli hovořit. Myslím si, že další, další již nemohu dát slovo. Pan Kalinovský, máte jednu minutu. Pane předsedo, ano, nezaměstnanost je skutečně obrovský problém pro Evropskou unii. A to hlavně během posledních několika let v období ekonomické krize. V současné době toto postihuje stále více mladých lidí, e, včetně těch, kteří jsou stále ještě na univerzitách. Pro tyto lidi je velice obtížné zahájit svou pracovní kariéru po absolvování vysoké školy. Tento fenomen e, roste ve svém rozsahu a e, v současné době jsme svědky velice negativních výsledků které se promítají i do hospodářských výsledků jednotlivých zemí. Myslím si, že musíme udělat skutečně všechno pro to, abychom zajistili eh, dobré vzdělání pro mladé lidi, lidi, ale kromě vzdělání musíme také zajistit, aby tito lidé měli možnost vstoupit na trh práce, aby měli dobré příjmy. Pan Koferáty, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Turunen za práci, které, kterou nám prezentovala. Jak ukazují statistiky, bohužel e, země v Evropě bez výjimky e, jsou charakterizovány tím, že e, nejvíc lidí, kteří mají jenom dočasnou práci, jsou imigranti a ženy. Nejvíce nezaměstnaných a lidí s problémy pra, pra, získat práci jsou mladí lidé. Je to případ, který, eh, jsou to případy, které registrujeme už dlouho. Tohle to je rozvoj, který se eh, stále Eh, prokazuje a ukazuje se, eh, že jsou eh, lidé, kteří vzhledem k tomu, že jsou staří, už nemají uplatnění na pracovním trhu a tyto problémy se budou ještě zvětšovat. A proto je organizace práce důležitá a všechny členské země se musí zaměřovat na nezaměstnanost mladých lidí velmi konkrétně a snažit se tomu to problému zabránit. Paní Rad, minutu, prosím. Děkuji vám. Evropský parlament zprávou z vlastní iniciativy kterou velmi dobře vypracovala paní Turunen, žádá radu a komisi o lepší strategii zaměstnanosti z velmi jednoduchého důvodu. Je to proto, že mladí lidé potřebují Evropu, ale Evropa také potřebuje mladé lidi. Je to ulice, po které se jezdí oběma směry. A tato strategie musí fungovat, protože pokud nefunguje, pokud tento vztah nefunguje, obě strany utrpí a schudnou. Eh, mladí lidé a jejich životy ovlivňují životy dalších. Evropa je starý kontinent a všichni, a eh, všichni staří eh, potřebují další příležitost řešit tuto ekonomickou krizi. Paní Figueiredo, minutu. této zprávě paní Turunen eh, bylo zcela jasně řečeno, že to, co se děje mladým lidem, je zcela eh, významná situace, protože nezaměstnanost mladých lidí je 21% a v některých zemích je ještě vyšší a situace mladých lidí, kteří ukončují studia, čím dál tím hůře hledají práci, kde by slušně vydělávají, Práce, kterou, která se jim nabízí, je obvykle vlastně jakési stipendium, eh, kdy pracují, aniž by za to dostali nějaký plat. A tito mladí lidé tedy pracují a nedostávají za to žádné peníze. Eh, jsou tedy vlastně vykořišťováni. A eh, místa, která mohou získat, jsou místa, která jsou velmi eh, nejistá. A proto si musíme, myslím, že tu, toto vykořišťování je třeba e, ukončit a mladí lidé mají mít práci, začít pracovat a mít slušné místo už když začínají. Pan Glosy, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pomoc mladým na eh, pracovním trhu je zcela zásadní. Škola není dostatečná proto, aby vyškolila eh, mladé lidi. Je potřeb, je k tomu eh, musí na pomoci i stát a podniky. A to je základní výzva Evropské unie. Soustředujeme se na boj proti eh, klimatickým změnám, ale nesoustředu, ale nevěnujeme pozornost pracujícím. Je třeba se podívat také na dovoz zboží ze třetích zemí, které je velmi levné, pro které se zneužívají děti. Paní Bergman, minutu. Ja, danke schön. Děkuji. Hospodářská situace v Evropě ukázala, že krize postihuje zejména mladé lidi. Mladí lidé po 25 let představují značnou část nezaměstnanostních, prakticky dvojnásobek této míry v celé Evropské unii. Trpí také špatnými pracovními podmínkami. Nezaměstnanost mladých eh, má velmi negativní hospodářské sociální dopady a omezuje další hospodářský rozvoj. Mladí lidé jsou naší budoucností a my bychom jim nabídnout příležitost uspět v životě tím, že mi poskytneme co nejlepší vzdělání. To by je mělo dát dobrý základ do pozdějšího života. Děkuji vám. Paní Kestinger, na jednu minutu. Evropská mládež potřebuje jasné perspektivy a touto zprávou eh, děláme první krok správným směrem. Mě měli bychom snížit jejich finanční eh, závislost a měli bychom posílit Eh, jejich možnosti stát na vlastních nohou a vzdělání tady hraje klíčovou roli. Měli bychom umožnit pracovní praktika, ale zamezit také tomu, aby byla zneužívána. Proto musíme poskytnout jasný právní rámec, tak aby chránila angažované mladé lidi, ale také zajistit, aby eh, využila potenciál mladých lidí. Praktika by měla být chápána jako způsob získání pracovních dovedností, ne jako způsob levné práce. Měla by umožnit mladým angažovaným se zapojit na pracovní trh a měli bychom rozhodně bojovat proti věkové diskriminaci na pracovním trhu. Mladí jsou naší budoucnosti, měli bychom je chránit. Pan Olejňák, najdeme to. Děkuji, myslím, že ta zpráva je velmi zajímavá. Já jsem si přejmenším přečetl s velkým zájmem. Chtěl bych za to paní Turunen poděkovat. Myslím, že hovoří velmi výstižně o závažných otázkách. Nezaměstnanost mladých má dvě tváře. Znamená to, že musíme něco udělat eh, proto, aby absolventi škol našli dobře placená pracovní místa a veškeré naše politiky by měly být zaměřeny na tento konkrétní cíl. A mělo by se to týkat i společné zemědělské politiky. Až ji budeme reformovat, tak bychom to měli mít na paměti a vyčlenit prostředky na tyto účely. Ale tou druhou tváří jsou různé sociální projekty ty by měly být eh, implementovány tak, aby mladí lidé mohli lépe najít pracovní místa, mohli se postarat o své rodiny a měli prospěch ze různé společenské infrastruktury, jako jsou jesle a školky, které velmi často citelně chybí, nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Uh, Ještě máme dva řečníky na seznamu a tímto končím. Pan Kelly. Nezaměstnaný mladých je velkým zločinem a tragédií. Je tragédií, že 20% mladých lidí je bez práce a mnoho z nich je plně kvalifikovaných, mají vzdělání a jsou připraveni pracovat, ale nemohou najít místa. A to proto, že platí za hříchy jiných. Jsou to hříchy finančního terorismu, Eh, hamižných bankéřů a neschopných regulátorů. Těto lidé v důsledku toho nemohou najít práci. Měli bychom si něco udělat. Měli bychom pro ně vytvořit stáže, praktika a nabídnout místa. Nemusí to být dobře placená místa, nemusí to být ani plné úvazky, ale lidé musí co nejdříve začít pracovat, protože čím déle jsou bez práce, tím obtížnější je pro ně najít uplatnění. A musíme s tím něco dělat teď. Pokud to uděláme, tak tím posloužíme mladým lidem v Evropské unii a myslím, že to si to budou všichni pamatovat. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že byla na výboru pro zaměstnanost přijata tato zpráva. Víme, že v současnosti se vyjednává rozpočet na rok 2011 a myslím, že by se tím měli inspirovat. Evropská unie by měla jako prioritu brát politiky zaměřené na mladé lidi. To všechno nám dělá radost, ale samozřejmě, že bychom neměli zapomínat i na mobilitu a ta mobilita souvisí s právy mladých lidí. E, statistiky jsou znepokojivé, víme, že vzniká jakýsi paralelní pracovní trh pro mladé lidi, ty jsou velmi často v nestabilních pracovních poměrech, které se neustále obnovují a e, mají potom problém e, získat nárok na sociální dávky nebo další sociální zabezpečení. A proto bychom měli zlepšit pracovní podmínky těchto stážistů a praktikantů a e, měli bychom vytvořit něco jako Evropský statut pro praktikanty. Τελευταία ομιλήτρια κυρία Νεβεντάλοβα για ένα lepto. Paní Nevetalová. Nezaměstnanost mládeže... Děkuji symbolicky mladý člověk nakonec. Nezaměstnanost mládeže v Evropské unii je skutečně 21%. V některých zemích se pohybuje kolem 40%. To je obrovské číslo, je třeba je zastavit. Mladí lidé jsou nejohroženější skupinou společnosti, protože když nemáte práci, neseženete bydlení, nemůžete si založit bydlení, rodinu a to je tedy problém i demografický. A mladým lidem je třeba opravdu pomoci pomoci nejenom mluvit, ale učinit reálné kroky. A je třeba si taky uvědomit, že v době globální ekonomické krize je nejhloupějším způsobem škrtat výdaje na vzdělání, protože tím si zaručíme jenom poškození budoucnosti. Děkuji. Děkuji, děkuji. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce, paní Turune, za její zprávu. Je to zpráva, která je velice dobře načasovaná a je to uh, zpráva, která je také velice důležitá pro současnou dobu, protože, jak několik uh, řečníků eh, se zmínilo, je jasné, že právě mladá generace je touto hospodářskou krizí nejvíce ovlivněna. A, <clears throat> že není možné dále eh, mrhat talentem mladých lidí, kdy každý pátý mladý Evropan je bez práce nebo bez perspektivy na to, že práci získá. Komise a já osobně eh, jsme byli potěšeni velice dobrým názvem této zprávy, protože tato zpráva zcela jasně hovoří o tom, že potřebujeme mít kvalitnější práci pro mladé lidi a že tito lidé potřebují mít také příslušnou praxi praxi a jak jinak mohou získat praxi jinak než tím, že budou mít, mít možnost zúčastnit se vysokokvalitních stáží. Proto eh, já naprosto souhlasím s tím, že tento typ zaškolování by měl být Um, využíván a neměl by nahrazovat eh, regulární pracovní příležitosti. Eh, negativní dopad eh, hospodářské krize se projevil také eh, v návrhu komise, který souvisí se strategií 2020. Není pouze shodou náhod, že ty dva hlavní cíle strategie 2020 se věnují právě mladým lidem, se věnují tomu, jak důležité je zajistit lepší vzdělání a výchovu pro tyto mladé lidi, jak se postarat o to, abychom měli více lidí s univerzitními s univerzním vzděláním a jak důležité je také snížit počet lidí, kteří nejsou schopni dokončit ani základní, po případě střední vzdělání. Proto eh, komise má konkrétní návrh eh, k těmto otázkám, které, eh, který by měl pomoci členským státům dosáhnout těchto cílů. Již jsme předložili svůj návrh v září. Hovoříme o plně integrovaných politikách, které se budou zabývat eh, školením, vzděláním, výchovou a také zaměstnáním. Pokusíme se eh, dále pokračovat na této cestě eh, na bázi politik, které by zajistily lidem dovednosti a kvalifikaci, kterou potřebují, které, které od nich vyžadují také, vyžaduje také trh práce tak, abychom pomohli těmto lidem získat první pracovní příležitost a potom pokračovat v své pracovní kariéře. Eh, budeme podporovat všechna opatření pro podporu eh, mladých eh, absolventů učňovských programů, budeme pomáhat i dalším mladým lidem, aby se dostali na trh práce. Jak jsem již řekl na začátku svého příspěvku, souhlasím s řečníky eh, v tom smyslu, že musíme najít pozitivní opatření, která by eh, zabránila tomu, abychom přicházeli o talent mladých lidí. Myslím si, že s podporou Evropského parlamentu najdeme správný recept pro to, jak eh, překonat tuto negativní krizi v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. Děkuji, pane předsedo. Eh, tím se dostáváme k závěru této diskuse. Dalším zprávám je práva Pascala Grunyho, která se jmenuje Atypické smlouvy